v rámci Catch the A, tak by měl mít prioritu. A co se týká otázky Skopě, tak já jsem řekl, že chci hovořit jako první. Já se omlouvám, že se trošičku rozčiluju, ale prosím, nechce, nechte mě to dokončit. Ne, tohle to je prostě point of order. Já bych rád dostal 10 vteřin. 10 vteřin. Máte 10 vteřin. Odpočítejte mi na počítadle 10 vteřin. Já jsem byl první. První, kdo se přihlásil do každý a první na seznamu. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Bez mikrofonu. Mikro. Mikro.